Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Třeba, že tento sál ještě tedy není zaplněn a není, nejsou zde všichni, eh, kteří by zde již mohli být, eh, ale je třeba respektovat eh, náš program a také e, našeho hosta, který mezi nás zavítal. S velkou radostí vás zde vítáme, pane ministře. Je to již po druhé, co mezi nás přicházíte a tato příležitost je zcela mimořádná, nejen tedy proto, že máme spolu hovořit o tématech, e, kterými se zabývala rada GAERK, která proběhla 7. a 8. prosince ale také jsme chtěli eh, takto pokračovat v našich eh, velice otevřených eh, a aktuálních rozhovorech o činnosti švédského předsednictví. A také při této příležitosti jsme se s vámi chtěli rozloučit a poděkovat vám za velice srdečné a konstruktivní vztahy vy jste byl protagonistou těchto vztahů a byl jste vždy otevřen dialogu s Evropským parlamentem v pondělí a v úterý. Rada GAERK se zabývala některými tématy. My se samozřejmě zmíníme o některých a vy je více rozvedete a diskuze je nepochybně e, pojme ještě do větší hloubky. Je to samozřejmě otázka západního Balkánu a integrace západního Balkánu do evropského rámce. Došlo k velkému vývoji ohledně při e, definice kritérií pro Chorvatsko aby mohly být uzavřena jednání s Chorvatskem. Potom tu jsou pozitivní známky, které se týkají eh, bývalé Jugoslavské republiky Makedonie. Sice nedošlo ještě k konkretizaci eh, jasného eh, směru vyjednávání o přistoupení. Pak tu jsou další témata, která se týkají samozřejmě dalších eh, zemí v tomto regionu, zejména je tu specifický případ Bosny i Hercegoviny, která stále ještě je v, v takové e, pozici, která sice už dá jakési pozitivní známky vývoje, ale ještě pořád je to situace velice složitá. Pak je tu delikátní situace. Mm, související s Tureckem. A je tu velice důležitý bod, který se týká normalizace vztahů Turecka s Kyprem. A pak je tu důležitý další scénář, kterým se zabýváme, rada se zabývá, a to je vyjednávání o míru na Blízkém východě. Tak. E Rada velice jasně prohlásila, že zapotřebí postupovat v mírovém procesu na vytvoření dvou nezávislých států, které by byly schopny soužít bok po boku s jasně definovanými hranicemi a v rámci plné bezpečnosti pro obě dvě strany, eh, situaci, která bude legitimní pro obě dvě strany. V této situaci došlo samozřejmě také mm, k k sporům eh, s jednotlivými stranami. Je to otázka Jeruzaléma, který by se měl stát hlavním městem obou států. Jak chcete postupovat jako švédské předsednictví? Eh, už takto bych chtěl navrhnout jakousi myšlenku, která eh, samozřejmě je velice obtížná. Jak to vypadá. Zatím došlo k jakýmsi eh, zárodkům návrhů, především ze strany Spojených států, ale třeba eh, dále detailně rozvést tyto myšlenky. Pak je to otázka demokratizace v Iráku. Volby jsou stanoveny na 7. března úloha Evropské unie v, v tomto scénáři vypadá jak? Na to bychom se vás také chtěli zeptat. A pak je to otázka partnerství Evropské unie a Latinské Ameriky. Citovali jsem tedy jen e, pár e, příkladů z tohoto velice složitého rámce, kterým vy jste se e, zabývali a nepochybně je zmíníte ve vašem příspěvku. Vážený pane ministře, ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišel včas, dokonce jste přišel ještě dřív než já. Vy opravdu tradičně jste eh, velice přesný a precizní a víme, že největší podíl spočívají právě v detailech, které vy tak dobře umíte řešit. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A chci zde naznačit, že pro mě ctí být zde a měl jsem to štěstí se sejít s poslanci Europarlamentu zde ve Štrasburku při plénu i při našich individuálních setkáních a bylo to vždy velkým vkladem pro práci našeho předsednictví. A snažil jsem se vložit do jednání rady trošku severské disciplíny a řádu. A Neříkám, že to bylo úplně úspěšné, protože je to poněkud eh, nedisciplinovaná skupinka a trpí určitou bruselskou nemocí a my se s tím musíme vyrovnat. A věříme, že Lisabonská smlouva to pozitivně ovlivní. Chci jenom stručně zmínit eh, něco z toho, o co jsme se snažili za švédského předsednictví a zdůrazním, že to zatím neskončilo. jsme plně odpovědní za politiku zahraniční a bezpečnosti, než zazvoní zvonec. A žijeme ve světě, který se rychle mění. Může se něco stát. A dobře vzpomínám na poslední fáze francouzského předsednictví, kdy začala válka na Blízkém východu. Tentokrát to neočekávám. A bylo třeba svolat ministry vlastně v předvečer Silvestra. A je to tak, musíme být připraveni. Jak jsem se, když jsem se díval dopředu v červenci letošního roku, zmínil jsem, že prožíváme velmi náročné období. Čelili jsme ekonomické krizi, která byla rozsahu generačního, čelili jsme klimatickým význam, a rozsah byl rozsah tisíciletí. A toto bylo vlastně v popředí snah švédského předsednictví. Nebudu se zabývat eh, měnovými a ekonomickými otázkami, ale byl jsem vždy znepokojen dopady na zahraniční politiku a musím říci, že teď už máme pevnější půdu pod nohama a většina zemí, které byly zasaženy a měli nejvíce důvodů k obavám, když jsem hovořil o těchto otázkách. V červenci, tedy nebyla to primární snaha švédského předsednictví, my jsme velmi pečlivě sledovali situaci, abychom byli připraveni pomoci. A to byl důležitý krok ve směru vybudování důvěry. Klimatické výzvy v současné době vlastně eh, se účastníme posledních eh, dnů příprav pro tu část konference v Kodani, která bude zasvěcena té nejvyšší úrovni jednání. A já budu v Kodani na počátku týdne, abych eh, promluvil k bezpečnostním dopadům klimatických změn a budeme se tím zabývat také dnes večer při večeři v Bruselu a naše další snahy se budou také ubírat tímto směrem. Máme naději, že dospějeme k rozumné dohodě. Možná to nebude vše, co Evropa požaduje, svět takový už není, ale je třeba ty věci posunovat kupředu a já skutečně jsem v rozumné míře plný důvěry že to, co se stane v následujících dnech, nebude tedy něco, co by mělo být podceňováno. Další otázky, které jsme projednali v červenci, chci zmínit eh, otázku rozšíření. A já jsem v červenci zdůraznil, že naše důvěryhodnost eh, ve světě souvisí s naší schopností zachovat prosperitu a mír v naší části světa. A pokud by se nám to nepodařilo, bychom přišli o důvěryhodnost všude. A to souvisí s naším eh, zapojením jinde ve světě, abychom byli vlastně eh, posuzováni jako taková základní zkouška toho, zda jsme schopni udržet míra eh, prosperitu v Evropě. A v červenci jsme byli svědky zablokování rozšíření, které dohromady eh, mohly vyslat signál, že vlastně došlo k totálnímu zablokování. A zejména na západním Balkáně potom začnou nabývat na významu další síly a čelíme velmi složité situaci. Já bych neřekl, že jsme vyřešili všechny problémy. Čelili jsme významným výzvám a problémy přetrvávají. Mohl bych se o tom eh, zmínit. Ale v tomto směru je situace významně lepší než před několika měsíci. Eh, máme chorvatské přistoupení, které postupuje ku předu. Poslední konference o přistoupení proběhla a my jsme uzavřeli kapitoly a osm nových jsme zahájili. To znamená, že po úplném zablokování jsme na postupu ku předu. Po Černé hoře jsme vyslali přihlášku Albánii, aby komise jednala a věříme, že se to vrátí na stůl rady v příštím roce. A Černá hora předala odpovědi na dotazník komise včera nebo předevčírem. Srbsko bylo předmětem velmi důkladných eh, rozhovorů a mohli jsme odblokovat přechodnou dohodu a nyní Srbsko postupuje kupředu na cestě k Evropě. Existují některé přetrvávající otázky, to znamená, kdy začne ratifikace dohody o strategickém partnerství, ale pokud to bude pozitivní, tak eh, to půjde tedy dále. Makedonie byla také projednávána poměrně dlouze a my jsme ze strany rady zaznamenali pozitivní hodnotící doporučení komise a doporučení tedy zahájit jednání o přistoupení. A řekli jsme, že se vrátíme k této otázce v následujících měsících během španělského předsednictví. Také jsme vzali na vědomí pozitivnější atmosféru, která existuje v bilaterálních vztahu mezi Skopí a Atenami. A dovnímáme se, že existuje skutečně pozitivnější atmosféra. Musím také říci, že v této pozitivnější atmosféra se zatím nepromítla v konkrétnější dohody. A mám pocit, že pokud se tak nestane, tak přijdeme o příležitost a naše situace bude obtížnější. A to říkám všem a zejména těm, kteří převezmou naše funkce. Bosna je o něco problematičtějším případem. Strávili jsme mnoho času s bosenskými představiteli a asi v žádné jiné zemi jsem nestrávil tolik času jako v Bosně. Jednal jsem tam čtyři celé dny během letošního roku. My a bosenští političtí představitelé jsme se snažili dosáhnout eh, některých minimálních otázek pro to, aby mohli vstoupit do nové fáze procesu přistoupení. V říjnu z příštího roku se budou konat v Bosně parlamentní volby a to je nyní velká výzva pro tuto zemi. A samozřejmě budeme postupovat ve spolupráci s americkými přáteli a oni také často pobývali v Bosně. A celková situace v západním Balkánu je charakterizovaná zablokovaným stavem před půl rokem a nyní zde zaznamenáváme začátek pohybu, i když neříkám, že vše bylo vyřešeno, to zdaleka ne. Turecko, když se držím tedy jihovýchodní Evropy, Turecko také postupuje ku předu. Měli jsme velmi dobrou diskusi o přistoupení Turecka jak v parlamentu ve Štrasburku a také na radě v pondělí večer a v úterý a ta diskuse byla mnohem strategičtěji zaměřená než obvykle. Turecko odmítlo naplnit eh, ankarský protokol, ale věříme, že kyperské rozhovory budou postupovat dále tak, abychom byli svědky nové situace v řadě oblastí v následujících měsících a těšíme se na konferenci o přistoupení 21. prosince a také zde očekáváme nové signály o postupu přistoupení Turecka. Byli jsme povzbuzeni některými kroky Turecka během těchto měsíců. Chci zmínit podepsání protokolu s Arménií, chci také zmínit takzvanou demokratickou iniciativu, která je zejména iniciativou týkající se práv Kurdů a také regionální politické iniciativy turecké vlády. Pokud je o přistoupení, chci zmínit přihlášku Islandu, kdy, kterou jsme podali komisi a Island také zodpověděl na otázky od dotazníku a očekáme, že komise nám dá zprávu v následujících měsících. A také jsme v závěrech rady uvedli, že až se to stane, tak eh, rada by měla být připravena se k tomu eh, vyjádřit. To znamená zahájit jednání o přistoupení. Myslím, že je důležité zopakovat, že veškerá partnerství a přistoupení v blízkém sousedství otvírají strategické perspektivy a zejména zaměřené na východ a jihovýchod. východ s tím, že jakožto Unie se stáváme aktivnější v oblasti Arktidy a dalekého severu. To má také e, strategický význam. A na radě v úterý jsme projednali dokumenty týkající se strategické orientace směrem k Arktidě. A to je další z premiér, kterou jsme zaznamenali. V jiných oblastech, které se týkají prostředí Evropské unie. Došli jsme jak k úspěchům, tak eh, k neúspěchům. Ohledně neúspěchů plánovali jsme velkou schůzi ministrů zahraničí eh, se Středomořím v Istanbulu a to kvůli známému faktu, protože ministři zahraničí si nechtěli sednout k jednomu stolu eh, s ministrem zahraničí Izraele a nepodařilo se nám tedy toto překonat a museli jsme tu schůzi zrušit, což nám bylo líto, ale přesto velice doufám, že jakýmsi způsobem se nám podaří překonat eh, to, takto zablokovanou situaci a podaří se nám v Unii pro středomoří postoupit eh, vpřed. Myslím, že jsme vedli pět dalších eh, schůzek na úrovni ministrů, na úrovni tedy ministrů zahraničí došlo jen k tomuto zablokování, jinak došlo k dalším pěti schůzkám eh, v Unii pro Středomoří. Pak je tu polská iniciativa, která byla zahájena za českého předsednictví v Praze eh, a my eh, jsme ji chtěli rozvíjet. Také bych rád řekl, že, se, že jsme zahájili ehm, aktivitu zaměřenou na ehm, občanství. Konalo se v úterý Eh, konala se schůzka ohledně východního partnerství, což je také úspěch. Mnozí z vás vědí, že některé z těchto schůzek spočívají v tom, že ministři čtou eh, dokumenty napsané úředníky a potom tedy eh, odletí domů. Ale Tentokrát došlo k nezvyklé konstruktivní schůzce se šesti ministry a zástupci Evropského parlamentu a dalšími um, účastníky opravdu z toho vzešly myšlenky a ukázalo to, do jaké míry eh, jednotlivé strany usilují o eh, pokrok východního partnerství, abychom učinili zadost očekávání. Vytvořili jsme několik tematických platform, rozjeli několik iniciativ a zabývali jsme se mnoha tématy právě také eh, díky této úterní schůzce budeme moci tato všechna témata dále rozvít pak návrh na mandát eh, pro eh, dohodu o přidružení se zeměmi Jižního Kavkazu. Ohledně Gruzie jsme zahájili dohodu o zjednodušení vízového režimu. To je velice důležité a já bych předpokládal, že bude možné zahájit vyjednávání s Gruzí v průběhu následujících měsíců. Zahájili jsme nebo za, začínáme vyjednávání s Moldavskem ohledně eh, dohody o přidružení. Po eh, volbách a, a politických změnách bylo důležité, eh, že došlo k otevření vůči Evropě, proto také bylo nutné, abychom se tam etablovali co možná nejdříve a dohodli se o tom, že tato vyjednávání vůbec budou zahájena. Takže 21. Eh, prosince opravdu začnou. A je třeba také jednat o vízových otázkách. Ohledně Ukrajiny, ehm, tady je také důležitá věc. Eh, právě se konal summit a v Ukrajině se v lednu, 17. ledna, chystají eh, volby prezidentské, druhé kolo bude v únoru a my jsme vedli rozhovory nejen formální, nejen s Juščenkem, ale i s paní Timošenkovou a také s panem Janukovičem, zástupcem opozice. Důležitá je také schůzka ministrů pro energetiku. Ta se týká e, Evropské energetického společenství a bude se konat 13. Doufám, že se nám podaří um, dosáhnout dohody o tom, že e, že se vyřeší vztah mezi Ukrajinou a Evropským energetickým společenstvím. Pak je tu Bělorusko. Bělorusko e, e, Bělorusku se týkala tato otázka vody a vína a snažili jsme se pokryt mnoho různých tematických oblastí při těchto rozhovorech. Velice významný je vztah se Spojenými státy, teď se přesunu tedy za Atlantik. A je to velice pevný vztah. Eh, Spojené státy s Obamovou vládou s námi vedly velice dobré vztahy. Konal se summit 3. listopadu. Formálně můžeme eh, eh, říci, že to byla velice eh, dobrá třídenní schůze, nicméně se nám podařilo i zabývat se do hloubky mnoha různými tématy a řešit je. Pak tu jsou další partneři, které bych mohl nazvat novými partnery v tomto multipolárním světě, který vzniká. Takže je tu, byl tu summit v Jižní Africe 11. září s Brazílií, 6. října, s Indií 6. listopadu, s Ruskem 11. listopadu, s Čínou 30. listopadu a jak už jsem uvedl také s Ukrajinou. Při všech těchto dohodách nebo mm, schůzích jsme se zaměřovali na klimatické změny a měli jsme na zřeteli konferenci v Kodani. A Třeba, že si nemyslím, že dosáhneme stoprocentně cílů, eh, které jsme si stanovili, je bez debat, že právě Evropa posouvá eh, celé téma boje proti klimatickým změnám vpřed. Dlouhodobě je důležité vytvořit si strategické partnerství eh, s nově se objevujícími velmocemi, novými ekonomikami. Velice slibné je to s Ruskem, s Čínou a také bych se rád zmínil, že jsem mohl jet do Jakarty a tam podepsat dohodu o partnerství a spolupráci s Indonésií. Jedná se o čtvrt miliardy lidí, a, kteří tam žijí a Ehm, proto je to pro nás velice eh, důležité, abychom eh, měli dohodu o spolupráci i s takovouto zemí. Podařilo se například eh, uzavřít dohodu s Jižní Koreí a dalšími významnými zeměmi. Také jsme se zabývali již od počátku předsednictví úlohou Evropy v různých krizích, regionálních krizích, ehm, například v Palestíně a podobně. Ve velké míře jsme se tedy zaměřovali také na Afganistán. V červenci, když jsme se sešli, 20. srpna se chystaly volby v Afganistánu. Věděli jsme, že to bude velice složitá eh, záležitost. Já jsem opravdu se zabýval velice dlouho eh, afgánským tématem. A nakonec to bylo ještě složitější, než jsme čekali a museli jsme věnovat mnohem více energie a času eh, Afghánistánu. Snažili jsme se um, rozhýbat eh, vše po, po volbách, vše, co se týkalo také průběhu voleb, monitorovacích misí. Chtěl bych poděkovat panu Prvanovi, který, se, který vedl celý, celý, mm, celé toto téma Eh, a bylo zapotřebí koordinovat mnoho, eh, mnoho činností a iniciativ s panem Charzájím. No a věnovali jsme tedy dlouhou času rozvoj akčního plánu Evropské unie pro Afghánistán a pro Pakistán. Teď je to chápáno eh, že už všemi stranami, i těmi i vojenskými orgány, že úspěch v Afganistanu můžeme mít pouze, pokud budeme mít i e, hospodářské aktivity, hospodářské plány m, mm, pro e, Afghánistán. Nebude stačit vést jen vojenské akce, už s tím tedy souhlasí všichni. A Proto je důležité, abychom se zabývali i občanskou a politickou stránkou života v Afghánistánu. Bylo zapotřebí tedy, abychom vstoupili do dialogu se Spojenými státy, s OSN a snažili se takto tedy vyřešit situaci v Afghánistánu. Teď stále ještě vedeme diskuze o tom, jak vlastně koordinovat eh, občanské a politické aktivity v Afghánistánu. A to, co my teď potřebujeme, je implementovat to, co bylo rozhodnuto také díky, díky paní Eštnové. Potřebujeme tedy zástupce v Kábulu, potřebujeme tam mít jasný hlas, jasného zástupce. V současné, v současné době máme několik zástupců, dobrých zástupců, ale není nezbytné, aby tam eh, zpíval celý chor. Potřebujeme jednoho dobrého solistu. A to by se mělo stát dohledné době. Pane předsedo, můžeme se zabývat ještě dalšími aspekty. Prvních několik měsíců švédského předsednictví jsme se snažili eh, podporovat úsilí eh, prezidenta Obamy. A My jsme byli velice rádi, že jak se změnil postoj americké administrativy po nástupu prezidenta Obamy. Poskytovali jsme, nabízeli jsme naše služby, naše kontakty a naše úsilí. V druhá fáze už byla trochu odlišná, protože jsme zjistili, že dochází k malému, velmi malému pokroku a cítili jsme potřebu v diskuzích eh, s ministry zahraničí, jak si dát zaznít hlasu Evropy ohledně středního východu a blízkého východu. Takže eh, jsme došli k velice důležitým závěrům eh, Rady o Blízkém východu. Stanou se základem pro činnost, politickou činnost Evropské unie zaměřenou na Blízký východ. a prokázali jsme, že hlas Evropy opravdu může zaznít, že je důležitý a možná víc, než někteří očekávali. Byli jsme tedy pozitivním překvapením. Chceme vést eh, naše úsilí eh, dále vpřed. Myslím, že zrovna zítra. Zítra se bude konat setkání trojky s, palestinský, s palestinskou samozprávou a chceme stanovit také schůzku trojky s Izraelem. Dříve či později k tomu dojde, ale zatím ještě nemáme tedy datum. Ještě bych se zmínilo dalším tématu, které nám také eh, zabralo hodně času a to je Irán samozřejmě. Velice jasně jsme promlouvali k Iranu ohledně situace s lidskými právy. Viděli jsme, že dochází ke zhoršování situace v lidských právech v poslední době. Pak to byly pak to byla situace po prezidentských volbách v Iránu. Vedl jsem celou řadu rozhovorů s ministrem zahraničí Iránu a musím také samozřejmě zmínit eh, téma jaderné energie. Tam je takový dvojstraný eh, postup z naší strany. Byla připravena deklarace ministry eh, zahraničí pro EU právě v úterý. Ještě se zmíním o Hondurasu. Ehm, vývoj v Hondurasu nás také vzbuzoval obavy. Já chci poděkovat švédské, eh, pardon, španělské eh, vládě a mm, jejich přispění k jednání eh, trojky ohledně Hondurasu. V úterý jsme přijali strategii Evropské unie pro africký roh. Tam možná Eh, již do dalšímu vývoji a také jsme se věnovali samozřejmě otázce Arktidy, jak už jsem se zmínil. Dalším důležitým tématem za švédského předsednictví je přechod na Lisabonskou smlouvu. Velice nám přitom pomáhali voliči Irska, a bylo e, zapotřebí e, mnoha, e, mnoha různých kroků, aby tedy došlo ke finální ratifikaci Lisabonské smlouvy ve všech členských státech. A teď tedy dochází k implementaci, k přechodu na Lisabonskou smlouvu, která už vstoupila v platnost od 1. prosince. Teď probíhá jakási přechodová fáze, nebo aspoň to tak vypadá, že dochází k této přechodné fázi. GERK v pondělí a v úterý byl rozdělen na dvě eh, části, na všeobecné záležitosti a záležitosti eh, eh, vnější. 30. 1. prosince bude Rada pro zahraniční věci předána paní Eštnové. Já jsem ji pozval, aby se účastnila rozhodování eh, na Gerku eh, v pondělí, eh, zejména u těch důležitých věcí, které se týkají právě zahraničních věcí. Takže tímto způsobem jsme se snažili usnadnit přechod na implementaci Lisabonské smlouvy. Velice důležité v následujících měsících bude pracovat na Eh, Evropské diplomatické službě. Potom to byla také otázka emisí. Evropská rada samozřejmě podporila, podpořila eh, rozhovory s členskými státy o hlavních směrech toho, jak eh, vytvořit tuto vnější službu Evropské unie. Samozřejmě přitom je třeba vést rozhovory jak se parlamenty, eh, Evropským parlamentem, národními vládami. Pane předsedo, to je tedy takový souhrn eh, v hlavní, hlavních směrů, kterými jsme se zabývali za švédského předsednictví. A mohu se vrátit k tomu, co jsem říkal na začátku. Věnovat se vnějším eh, záležitostem Evropské unie znamená být neustále ve střehu, protože eh, Události k nímž dochází jsou velice náročné a svět se stává eh, méně předvídatelným a možná snad nebezpečnějším místem k žití, než byl dříve. Přes Vánoce se může stát, že bude muset také dojít k dalším rozhodnutím, abychom umožnili eh, hladký eh, přechod eh, z, ze švédského předsednictví a stávající situace na nový systém podle Lisabonské smlouvy, kde budeme předávat paní Eštnové tuto agendu. Byli jsme velice aktivní, byli jsme důslední v, ve všem, co jsme činili, právě proto, abychom tento, tento hladký přechod umožnili. Grazie, signor ministro. Děkuji vám, pane ministře, že jste se v této krátké době dokázal tak zhostit eh, vašeho úkolu a vyčerpávajícím a hluboký, eh, hlubokým způsobem eh, nám sdělit vše, co jste tedy činili za vašeho předsednictví. Bohužel, vážení kolegové, v rozpravě jsme museli omezit čas, který budete mít na kladení otázek. Máte tedy minutu a půl. Jako první pan Severin. Minister, I... No, pane ministře, vím, že z vlastní zkušenosti, že ministři zahraničí mohou být eh, buď velmi sporní, nebo velmi nudní. A chci vám poděkovat za to, že jste nebyl nudný. Sledoval jsem vaše vystoupení a váš výkon během švédského předsednictví. A obvykle jsme se shodli v našich stanoviscích. Chtěl bych pouze říci, že věříme, že po konci švédského předsednictví vaše země a Evropa samotná si zachová zájem o snahu o dynamičnost evropského procesu. Konkrétněji, bylo velmi důležité, že eh, Rada představila závěry k Blízkému východu. Evropská unie by měla mluvit jedním hlasem a nyní se to stalo. Avšak chci položit otázku v souvislosti s tím, že pouze část eh, základních problémů v balíčku bylo řešeno v závěrech otázka bezpečnostní situace otázka osad nebyla řešena. A v souvislosti s Iránem, jaké sdělení švédského předsednictví dalším předsednictvím, případně trvalému předsednictví, jaké, jaký by byl váš odkaz, co se týče konzistentnější eh, politiky vůči Iráku? Děkuji. Kolega Weigl. Grazie, signor Presidente. Eh, jaz bi poskušal nekaj besed po slovensko, zato ker bom poskušal strniti dve temi. Děkuji, budu hovořit slovensky a chci mluvit o dvou tématech. Pane Bilte, mnohokrát vám děkujeme za druhou část eh, vašeho úvodního projevu. A také mm, protože mm, hovoříte o rozporných otázkách. Velice mne potěšilo, že jste se zabýval otázkou Jeruzaléma a že jste zahájil diskuze vedoucí eh, k dalšímu pokroku Nicméně mm, řešení ještě je v nedohlednu. Chci se zeptat, jak můžeme mm, přesvědčit Izrael, že Evropská unie není e, e, proti ním a že spolupráce s Evropskou unii může být prospěšná pro Izrael. chovali se negativně mm, k našim eh, iniciativám a Izrael, eh, Izrael často hraje o všechno. A teď se ještě chci zmínit o Bosně Hercegovině. Zdá se, že čas, že je čas vytvořit novou kontaktní skupinu v Bosně Hercegovině, která by našla cestu ven eh, z této slepé uličky ohledně ústavních eh, záležitostí. Eh, myslím, že i vy máte poměrně špatné zkušenosti. Bohužel máte jen minutu a půl. Nelze odnímat čas druhým kolegům, případně můžete položit druhou otázku kolega Tarant. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za velmi obsažný popis zahraničně politické situace, ale víte, každá sněmovna má svá pravidla a já za zelené chci vyjádřit znepokojení našich členů v následující otázce. I když už jsme některé odpovědi slyšeli. Za prvé, proč opět odkládat zájem jednání z Makedonií? A prosím, pane ministře, poznamenete si, já mluvím o Makedonii a nikoli zbytečně o Fajromu. Pokud je o Chorvatsko, co by měla dělat rada v případě, že tato země nesplní všechny požadavky Mezinárodního trestního tribunálu a jejího generálního prokurátora. Myslíte si, že je pozitivní, aby rada odblokovala prozatímní jednání, ale nemělo by Srbsko více spolupracovat vzhledem ke jeho stanovisku ke kosovským institucím? A pokud eh, správně vykládám poslední rozhodnutí Rady GAERK, jaké by, jaké by měly postup, pokud je o zjednodušení vízové procedury vůči Prištině. Slovo má kolega Koval. Panie, e, dziękuję bardzo, panie, panie przewodniczący, e, panie ministrze. E, ja... Dziękuję, pane předsedo. Pane ministře, ja jsem vám naslouchal s velkým zájmem a s velkým respektem. A mám velký respekt také vůči vašemu předsednictví a chtěl bych vám poblahopřát k předsednictví a Není, jsou to žádná prázdná slova, myslím to opravdu upřímně. Mám dvě konkrétní otázky. Jednak k východnímu partnerství. To je v podstatě jistým způsobem jeden z našich úspěchů. Ale to, co jste k tomu řekl, byla velice pozitivní. Já sleduji východní partnerství velice pozorně, nechci být polemický, ale zjišťuji, že ten projekt se prostě nevyvíjí tak dobře, jak se to představil. Došlo jenom k několika zkuskám k tomuto tématu. Bylo by možné od vás dostat netolik diplomatický popis tohoto projektu, ale spíš realistický odhad, v jakém stavu ten projekt je, to byl bych velice rád. Já se totiž velice angažuji pro tento projekt eh, to východního partnerství a měl jsem pocit, že jste byl trochu příliš optimistický v této otázce. A druhá věc, jaký je váš osobní názor? Zajímá mě váš osobní názor k angažování Evropské unie v Afghánistánu, myslím tím civilní oblast. Děkuji. Minutem. Kolega Adi Georgiou. Minuta a půl. Non c'è. Není při. Prosím, máte slovo. John, okay. È andato. Non c'è. Allora... Není tu, už odešel. Eh, kolega Klaes, jedna minuta a půl. Ja, dank u, eh, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik zou... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych položit několik otázek k Turecku. Vy jste označil Turecko jako zemi z východní Evropy. Oprávně jste řekl, že Turecko stále nedodržuje své závazky z titulu celní unie a odmítá stále uznat všechny členské státy unie. Stanovil jste mezní termín pro tento postup, aby Turecko dodrželo své závazky? A pokud ano, jaké je to datum? Turecko se snaží ve vnějších vztazích o zblížení s Iránem a ze Sýrií. Jak se na to díváte? A zaujímá určité protievropské postoje. Gratulace iránskému prezidentovi, premiérem Erdoganem, a také komentáře premiéra Erdogana k iránskému jadernému programu, kde bylo řečeno, že západní státy mají námitky vůči tomuto programu. Irán rozvíjí jaderné pokusy a to je naprosto pokrytecké, protože tento stát disponuje jaderným potenciálem a to nás musí znepokovat. Jak se na to dívá rada? Jak rada sleduje tento vývoj? Děkuji. Eh, Děkuji. Pane Klejsi, slovo má kolega Taler, minuta a půl. Eh, grazie, prezidente. Gospod minister, iskreno čestitam za impresivno listo. Děkuji vám, pane předsedo. Chci vám srdečně poblahopřát eh, k tomu dlouhému eh, seznamu eh, činností a úspěchů za těchto pět měsíců. A také vám chci poděkovat za pomoc při snaze vyřešit slovinsko-chorvatské otázky. Co se týče Makedonie, mm, podařilo se vám udělat vše, co jste mohli, abyste um, dosáhl nějakého pokroku. A já mám dva dotazy. Ohledně oproti, eh, pardon, vedle Řecka a Kypru, byl zde ještě někdo jiný? Ehm, byl zde někdo, kdo byl proti vyjednávání s kandidátem, který eh, zde byl kandidátem již dlouhou dobu na členství a za, druhou, za druhé hovořilo se o míru a stabilitě eh, v daném eh, regionu. Víme, jak zranitelná je Makedonie. Ukazuje nám to její minulost. Víme, jak křehký je, křehký je celý tento region eh, v Evropě. Takže máme zodpovědnost za to, abychom zaručili určitou úroveň míru a stability. Eh, Děkuji. Tímto tedy končíme mm, první kolo dotazů a pan ministr má slovo. Děkuji, milí poslanci, poslankyně. Věřím, že se mi podaří alespoň část otázek odpovědět. Děkuji panu Severinovi, řekl, že nejsem nudný a velmi mi bych byl považován za nudného. A člověk musí být eh, také trošku rozporný. A pokud by to neměl říct na parlamentní půdě, tak, tak chci říci, že díky rozporům se věci posouvají ku předu. Já vám mohu slíbit, že se pokusím eh, být eh, méně nudný, než jsem byl v minulosti ve zbývající době předsednictví. Začneme Blízkým východem. Pan Weigl se na to ptal. Týkalo se to zejména Jeruzaléma. Myslím, že jsem vysvětlil jednotlivé fáze naší politiky na Blízkém východě za švédského předsednictví. Samozřejmě jsem nevyzvihnul úsilí Javiera Solany během tohoto období a našeho zvláštního zástupce Markot a Javier Suna zde byli velmi často a naše komunikace byla velmi pozitivní s klíčovými stranami tohoto konfliktu. A je nyní zásadně důležité, aby přiš, abychom přist, bylo možné přistoupit k přímým jednáním. A je velmi důležité zahájit tato přímé jednání. Na jedné straně byla původně zdrženlivost, nyní je na straně druhé, ale já věřím, že velmi důležité prohlášení z úterý bude povzbuzením pro zahájení přímých rozhovorů. Nemyslím si, že by to bylo hned zítra, ale mám plnou důvěru, že eh, až se budou psát dějiny, tak naše prohlášení z úterka bude považováno jako jeden ze stavebních kamenů, které vedly k eh, obnovení přímých rozhovorů celá řada otázek musí být řešena, když se zabýváme statutem přímých rozhovorů a v, když se podívám na úterní prohlášení, tak ten časový plán je poměrně vymezený. Bude to trvat určitou dobu, ale nebude to trvat na věky. A my všichni víme, že to jediné řešení, o kterém jsme hovořili v úterý, je jediné možné. Soustředili jsme se na otázku osad a je jasné, že veškeré ty osidlovací aktivity jsou nelegální. Došlo k pozitivním krokům z izraelské strany, kde došlo k eh, dočasnému moratoriu na budování nových osad. Avšak eh, je třeba udělat ještě více. A to jsme však pozitivně eh, kvitovali otázka Jeruzaléma byla středem pozornosti v posledních týdnech a my jsme velmi znepokojeni vývojem v Jeruzalémě. A tady bychom měli poznamenat, že i během těch rozhovorů, která začnou, budou osady tam, kde jsou hranice. A říkáme jasně, že hranice by měly být hranice před rokem 1967, včetně Jeruzaléma, a tam nemůže dojít ke změnám, které by nebyly výsledkem dohody stran. A to řeší také otázku osad. Otázka hranic vyřeší osady s výjimkou Jeruzaléma. A v určité fázi budeme v situaci, kdy otázka Jeruzaléma bude, bude klíčovou otázkou sporu. A jasně, je důležité jasně vyhlásit naše stanovisko. Ale nemyslím si, že bychom se měli stydět mluvit jasně v takové zásadní otázce. Když řekneme, že nevidíme žádné řešení, které by nezahrnovalo Jeruzalém jako hlavní město obou států, Izraela a Palestiny, které by měly žít bok po boku v míru. A to jsou otázky velmi obtížné Možná to není stejně otázka bezpečnostního ujednání a tak další hranice. I to bylo zmíněno. My jsme se zatím nevyjádřili ke všem otázkám. Avšak, a myslím, že to je také v našem prohlášení, my jsme také hovořili eh, s takzvanými vklady. Tedy to, co Evropa může přinést na stůl, až začnou konečná jednání. A samozřejmě jsme kritičtí, pokud jde o pomoc vůči palestinské samozprávě. A věříme, že se podaří vytvořit základy palestinského státu, což je také důležité pro bezpečnost Izraele. Ale premiér Salam Fayyad dělá skvělou práci, nejenom v oblasti bezpečnostní, a to je také uznáváno izraelskou vládou pokud je o západní, pobře, západní břeh Jordánu. Snaží se o rozvinutí ekonomické aktivity a došlo k omezení, k zrušení omezení v oblasti západního břehu Jordánu. A došlo ke zlepšení ekonomické situace. To znamená, že všechny tyto otázky by měly být řešeny. A pokud jde o takzvané vklady, takzvané přínosy v oblasti oprchlíků a dalších, které zmiňuji jenom některé. O no, Izraeli obecně. Pan Weigl se na to také ptal. Možná několik slov a jedno základní sdělení. To sdělení je, Evropská unie existuje. Nejsem si zcela jist, že izraelský tisk představuje izraelskou vládu. A asi tisk by nikdy neměl představovat vládu, ale když si přečtete izraelský tisk, tak to vypadá, že prostě si nemyslí, že by Evropská unie existovala. Vztahy s Evropou se, se řídí pravidlem rozděl a panuj. A tomu tak bylo i mnohosti. A my můžete označit své favority a s nimi jednat. A to se také ukázalo v úterý, že Evropská unie existuje a také to se to týká řešení situace na Blízkém východu. A časem, až eh, se budeme více zabývat eh, realizací Lisabonu, tak se projeví ještě jasněji, že Evropská unie existuje jako konzistentní síla, týkající se základních globálních otázek. A pravidlo rozděl a panuj, tím se řídila řada zemí a stále menší užitek z toho tyto síly čerpají. Pokud je o Irán, pan Severin a někdo další se na to ptal, pan Klás také, jaderná otázka. A to souvislo také s Tureckem. Tady, tady probíhá otevřené jednání a možná to omezuje ty rady, které bych mohl poskytnout, a informace, které bych mohl sdělit. A to se týká i paní Ashtonové. A to otázka je skutečně velmi složitá a velmi významná došlo k pozitivnímu i negativnímu vývoji během letošního roku. Pozitivní vývoj je, nová politika obamové administrativy. My jako Evropané jsme se snažili jednat s Iránem po léta, pokud je o jaderné téma. A byla to příprava na dobu, až američané vstoupí do hry, protože pouze s američany je možné něčeho dosáhnout a to je pozitivní. A druhá věc je, že to bylo skutečně, skutečně to, co se stalo po prezidentských volbách. A ne, nehovořím pouze o represích, ale je zcela jasné, že celá řada klíčových aktérů na domácí scéně v Iránu vlastně tráví mnohem více času bojem mezi sebou, než aby se pustili do pozitivního jednání. Byla tu možnost tedy, nebyla tu možnost v minulosti jednat s Iránem, protože Američané se do toho nechtějí zapojit a nyní je Irán skutečně ve stavu takového neklidu, že ten postup je mnohem obtížnější, než by mohl být jinak. Některá pozitivní znamení se projevila a čas běží. A to se týká teheránského výzkumného reaktoru. Já nevím, jestli znáte detaily, ale to je skutečně věc, která by měla být možná, to by byl určitý pokrok. Samozřejmě to neřešilo všechno, ale byl by to významný průlom. A zatím existují významné prvky v Iránu, které jsou připraveny pro takový postup. Ale nemohu zde tvrdit, že jsem odborníkem na veškeré eh, interní posuny, které nastávají v Iránu a v iránském vedení. My zdůrazňujeme, že i nadále jsme zavázáni politice, tedy paralelní na dvou úrovních. Irán je významná země. A pokud nedosáhneme postup pokroku v jedné oblasti, tak máme tu ještě tedy v zásobě další kroky a je třeba skutečně chladné analýzy. A děláme cokoliv, měli bychom vědět, co činíme. A měli bychom pečlivě projednat, zda je to reálné, zda je to efektivní a zda to přispívá k dosažení politických cílů, které jsme si stanovili, které souvisí v první řadě s iránským jaderným programem. A to bude klíčová otázka v následujících měsících. A celá řada podrobností a hodnocení by byla zde možná, ale já se do toho při tomto otevřeném jednání nebudu pouštět. Pokud je o západní Balkán, pan Weigl volal po nové kontaktní skupině v Bosně. Je to obtížné, protože tam máme kontaktní skupinu, máme tam řídící radu, řídící výbor Rady pro implementaci míru, která existuje 15 let. Otázka je, zda dělá dost nebo ne. My jsme se snažili zde zapojit Američany a já si myslím, že to má zásadní význam. Snažili jsme se také zapojit eh, Rusko a Turecko, abychom eh, toho dosáhli, ale existují skutečné meze toho, čeho můžeme dosáhnout. Ale nakonec EU, Rusko, to, by, to měla být svrchovaná demokratická země. A my všichni víme, že v našich zemích mají politici prostě rozdílné názory na věci, ale ve většině věcí se potom lidé nakonec shodnou na zásadních otázkách. A je třeba je třeba, aby tyto kompromisy dorazily i do Bosny. A já jsem toho názoru, že mezinárodní eh, zapojení v Bosně by mělo být skutečně pečlivě dimenzováno, protože pokud ho bude příliš, tak eh, ta situace se nebude pozitivně vyvíjet a bylo by jednodušší, aby bosenští politici vlastně se odvrátili od svých přátel v jednotlivých zemích. A to samozřejmě. A myslím, že tady jsme s Američany udělali kus dobré práce. A také jsem viděl, jak se opakuje to, co jsem už zaznamenal před deseti lety. Tam představitelé tráví mnohem více času rozhovory s cizinci, než by mluvili mezi sebou. A je skutečně nutné, aby bosenští eh, lídři se naučili mluvit mezi sebou a to je jasné sdělení, které jsme jim vyslali. Dali jsme jim určité pokyny, co je třeba dělat, jak eh, naplňovat ustanovení Evropského soudu pro lidská práva a jak tedy podat přihlášku Evropské unie a také podmínky 5 plus 2 týkající se uzavření úřadu vysokého zmocněnce. A to by znamenalo zájení procesu přistoupení. Ale já jsem zopakoval a zdůraznil, že se musí zabývat celým regionem. Chorvatsko nebude zablokováno, Černá hora Makedonie postupuje ku předu, Srbsko také. A pokud vy nebudete schopni postoupit ku předu, tak to nebude pozitivní pro vás. S Karlem Schwarzenbergem, Baranem Kušnerem jsme eh, je varovali. Ostatní postupy ku předu a vy zaostáváte. To bude špatné pro vás. A viděli jste, co se stalo. Máme situaci, kterou vítáme, že 19. prosince vízové omezení pro občany Makedonie a Čern, Černé hory a Srbska zmizí. A pro řadu lidí na západní Balkánu je to revoluce a Bosna se toho neúčastní. Je to tragédie pro řadu lidí. A my jsme se snažili, aby to vedoucí představitelé Bosně před, pochopili, aby se podle toho zařídili. Ale jejich odpovědnost je v tomto směru jasná. Blíží se volby a měli by se soustředovat méně na diskusy o minulosti a věnovat se více budoucnosti, ale jak už jsem řekl, bude tu vždy mezinárodní snaha pomoci, také parlamentní snaha, ale práce, kterou vy můžete vykonat v této oblasti, to bude také významné. Pokud je o Makedonii, Fajrom, omezím se na to, že řeknu to, co jsem řekl na začátku. Tady jako předsednictví, a to se týká i dalších věcí, jako je Kypr, tam představujeme Unii a jsme omezeni naší roli. Mluvil jsem s premiérem Papandrem Agrievským také o otázkách bilaterálních. Jak by tyto věci měly být řešeny v rámci Evropské unie? A já jsem věřil, že tato jednání pokročí dále Zatím se tak nestalo, ale probíhají jednání taková, která v minulosti nebyla. A to je pozitivní znamení. A skutečně souhlasím s tím, že je to křehká země, která čekala dlouho a která si zaslouží pozitivní signál. A my jsme se snažili pozitivní sdělení vyslat v rámci všech možných omezení z titulu předsednictví 27 států Evropské unie. A věříme, že úloha Evropské unie je zde důležitá. Pokud o východní partnerství, byl jsem požádán, abych bylo mi vytýkáno, že jsem uměle optimistický. To mi nikdy moc nejde, ale je to pravda. Jsem optimisti, optimističtější po našem úterním jednání, protože to na mě udělalo skutečně velký dojem. Skutečnost, že jsme tu měli šest eh, ministrů, kteří přišli a neříkali pouze ty obvyklé věci, které se říkají, ale všichni představili iniciativy, jak postoupit dále. To znamená, že východní partnerství vstupuje do nové fáze, snaží si celý proces eh, přivlastnit a to se na začátku úplně nedělo. Nebyli jsme schopni vydat jediné euro, protože ty prostředky jsou k dispozici až od 1. ledna. Takže v tomto smyslu jsme skutečně v té úplně úvodní fázi východního partnerství. Budou peníze stačit, které jsme tomu alokovali dříve. Možná se ukáže, že potřeba více peněz. To si také myslím, a nyní se snažíme a předáváme to španělskému předsednictví, protože to je otázka, která bude v kompetenci rotujícího předsednictví, aby tedy mezinárodní finanční instituce se mohly více podílet na východním partnerství a v neposlední řadě EIB. A mám plnou důvěru, že to bude možné a že to otevře významné nové zdroje financování pro jednotlivé iniciativy východního partnerství. Respect. Všichni myslím, že musíme věnovat čas těmto komplikovaným otázkám, například vízovým otázkám. To je věc, kterou od nás chtějí všichni, a to je svoboda pohybu jejich vlastních obyvatel. Vízové bariéry, které tu jsou, jsou velice nepříjemné. Jsou nepříjemné pro nás všechny. A měli bychom mít důslednější eh, eh, politiku pro země západního eh, Balkánu a Eh, země východního partnerství. Myslím, že bychom měli postupovat eh, obdobně. Mě... Možná bychom mohli postupovat eh, podobně na Radě pro zahraniční záležitosti a Radě pro právní záležitosti. Ehm, tato doba byla opravdu obtížná při všech jednáních a teď eh, k Turecku. Ano, eh, Turecko i Kypr se nacházejí v jihovýchodní Evropě. Já si nemyslím, že by se nacházeli někde jinde. Kypr a Ázie, říkáte? Takže Kypr je v Evropě a Turecko je v Ázii. Tak to myslíte? Eh, Turecko, to je Malá Asie. Jen 3% Turecka leží na evropském území a Kypr je v Evropě. Já jsem si myslel, že Kypr je docela dost na východ. E, I pod územím Turecka, tedy musím se ještě podívat na mapu pravděpodobně. Podle mého názoru Kypr i Turecko byly definovány Evropskou unii, Evropským společenstvím, Radou Evropy jako součást Evropy eh, víceméně navždy. Takže já vůbec nemám problém s tím, abych se přidal tedy k této terminologii. Uh, hovořil jsem o turecké zahraniční politice o, na mnoha příležitostech. Eh, Turecko se ano, přiklání eh, k silnější eh, zahraniční politice než dříve, hledají, posilují svou identitu. My eh, všichni definujeme naši zahraniční politiku svými zájmy. Jedním z hlavních principů turecké zahraniční politiky znamená mít, nemít problémy se sousedy. A já nemám eh, potíže přijmout takovýto postoj, protože si myslím, že každá země si eh, má právo si zařídit eh, mírové vztahy se svými sousedy. Někdy to je jednodušší, někdy to je složitější. Důležité je, aby země měly rozumné vztahy se se svými Eh, sousedy. Turecko má normalizované vztahy a právě to my také mm, chceme, o to my usilujeme. Takže my paralelně pracujeme i na těchto tématech a Turecko na sebe vzalo velice odvážný eh, krok. Eh, víte, nebo možná nevíte, jak obtížné bylo učinit tak odvážný krok vůči Armenii v Turecku. Teď eh, jde o parlamentní postup v obou dvou zemích, což bude složitý proces, protože parlamenty musí eh, eh, ratifikovat tu dohodu. Turecko také má zájem na dobrých vztazích s Iránem, což také souvisí s otázkou Iráku. Kromě jiného. Abych to řekl otevřeně, pokud Turecko a Irán byly konfrontovány ohledně situace se severním Irákem. A pokud by byly ve sporu tyto dvě země, tak bychom nikdy nedosáhli e, míru e, v Mezopotámii. Málo kdo si myslel, že by došlo e, k nějakým pozitivnějším vztahům. Pokud hovoříte o jaderném potenciálu Iránu, ano, to je důležité téma. Dva plné dny jsme strávili ve Washingtonu já si myslím, že eh, zástupci eh, už se tedy vrátili z, eh, z Washingtonu, ale zabývali se Iránem a to velice dohloubky, také Afghánistánem. A právě ministři na radě hovořili také o těchto tématech, protože se na strategické, strategické partnery Evropské unie. Eh, ať už se jedná o Jižní Kavkaz, o Afghánistán, o mm, jaderný potenciál Iránu. Eh, jsou to všechno pro nás důležitá témata, takže proto my se zabýváme také tureckou zahraniční politikou a kontaktem eh, s tureckou stranou. A turecká strana s námi komunikovala. A teď Afganistán a Kosovo, si myslím. Ohledně Kosova. Tam je to trochu složitější, protože nezávislost Kosova nebyla uznána všemi členskými státy. Ale nehledě na to si myslím, že se nám podaří dosáhnout nějakého pokroku. Máme tzv. strukturovaný eh, postoj, postup eh, eh, ke Kosovu díky komisi. A Eh, také se tu otevírá perspektiva liberalizace víz s Kosovem. Uvidíme, jak daleko můžeme dojít. Je tam, znáte, jak, tam, znáte, jak vypadá tamní ekonomická a právní situace a teď tedy k tomu Afganistánu. Otázka byla na můj osobní názor na civilní část našeho úsilí v Afganistánu. A o civilních aspektech eh, eh, jednáme pořád i teď, eh, v té době, kdy já tady sedím. Ano, máme náš vnitřní dokument o tom, rada, se, mm, rada o tom jednala, hovořil jsme Hlubrugem a s dalšími. Potřebujeme mít koherentní strukturu Evropské unie v Afghánistánu a co někoho, kdo by reprezentoval Catherine Ashton, tedy radu a komisi. Také potřebujeme takovéto unijní nástroje samozřejmě, ale potřebujeme tam kromě jiného i lepší koordinaci mezi členskými státy. Jednou jsem se, se málem ztratil trpělivost při předsednictví tehdy, když jsme se snažili vytvořit tzv. modrou knihu Afghánistánu. Protože se zjistilo, že je to nesmírně obtížné dosáhnout toho, aby 27 členských států na jeden jediný papír napsali vše, co se týče Afghánistánu. A opravdu zde nebyla žádná takováto eh, zpráva. My jsme nevěděli, opravdu jsme nevěděli, co všech 27 členských států dohromady činí v Afghánistánu. A já jsem na několika schůzích opravdu musel použít silnějších výrazů, abychom se pohnuli vpřed, protože my tam vydáváme přes mm, miliardu eur eh, na Afghánistán. A proto musíme zajistit, že tam bude jistá evropská struktura a musíme mít jasnou koordinaci toho, co se tam děje, eh, co tam děláme my, co tam dělají jiní dárci, jak vypadá koordinační mechanismus ve spolupráci eh, s OSN. Já vím, že že eh, koordinace ekonomických záležitostí, politického dialogu eh, byla ve dobře. A je pravda, že je tu více stylů, jak eh, pokračovat. Já nechci všechno vykořenit a nechce, aby vše bylo přebráno například NATEM, protože vojenské, eh, vojenský směr má samozřejmě své vlastní financování, vojenské akce jsou eh, samostatné. My ale potřebujeme co nejužší koordinaci mezi eh, vším, co se v Afganistanu děje, potřebujeme mít jasný politický rámec, a nechceme, aby koordinace byla přebrana vojenskými složkami. Vidíme, že vojenské složky na všechno ne- nestačí, protože my se snažíme budovat stát, budovat stabilitu v Afghánistánu. Nejde tam tedy jen o vojenské akce a právě proto potřebujeme lepší koordinaci z naší strany. Pak je tu ještě eh, otázka voleb. Eh, zpráva eh, z monitorovací mise jasně ukázala, že tam byly velké nedostatky při provádění voleb, což není velkým mm, překvapením, ale stejně to byly jedny z nejlepších voleb v celém regionu. Srovnali to s Tadžikistánem, Iránem a dalšími zeměmi. Uzbekistán a tak dál. Stejně, třeba, že tam že tam došlo k této situaci, tak jsme řekli prezidentu Charazajmu, že už nelze, aby se příští volby odehrávaly ve stejném duchu máte podporu Evropské unie a my e, opravdu chceme, abyste se zaměřili na váš volební systém. A chceme, aby před e, parlamentními e, volbami došlo ke změnám, k lepšímu. Ale ty změny jsou tak podstatné, což uvidíte z té zprávy, že dojde asi k určitému spoždění. Ale je pravda, že o tom nerozhoduje prezident Harzai, ale parlament Afghánistánu. A ještě bych vám také mohl říct, že e, je třeba vést parlamentní dialog. E, protože v televizi se hovoří o prezidentu Charzájím kolem dokola. Je pravda, že mnoha, mnoho témat se týká konkrétně prezidenta Charzáho. Nicméně parlament v Afghánistánu má obrovskou pravomoc, kterou bychom neměli opomíjet. A je třeba vést dialog s poslanci eh, v Afghánistánu. A to by bylo velice prospěšné pro eh, stabilitu a mír v dané zemi. A právě proto chci připomenout, že tedy vztahy mezi parlamenty zde mají svou velkou váhu. Děkujeme vám, pane ministře, říká pan předseda. Přejdeme tedy k druhému a poslednímu, poslednímu koli, kolu dotazů. Pan Mavro Nikolas, jedna minuta a půl. Prosím, respektujte řečnický čas. Chtěl bych položit otázku. Chtěl bych vědět, eh, jaká je situace pokud o vývoj, vývoj směrem k Turecku, poskytuje Evropská unie pomoc, aby Turecko bylo schopno nabídnout řešení e, spolu se sousedními zeměmi. Sledujete jednání, jak může Evropská unie přispět k těmto jednáním a spolu s vytvořením společné zahraniční politiky díky paní Eštonové bude možné, aby Evropa více přispívala těmto jednáním. Další otázka. Byl stanoven termín pro vyhodnocení situace v Turecku, abychom uplatnili ankarský protokol po prosinci. Je tu určitá mez, která byla stanovena? Nechtěl bych eh, se stavit proti panu ministrovi, ale z jednou věcí, kterou řekl, nesouhlasím. Turecko, Kypr, Kypr, Turecko. Kypr, Kypr a Turecko v Evropě. Kypr je součástí Evropské unie a já řeknu, že pokud jsme zde a vy jste tady, je to proto, že máme určité společné věci. Zeměpisná Evropa a rozvoj civilizace a všichni patříme k Evropské unii. A nyní vyzýváme Turecko, aby se podílelo na naší civilizaci a naší demokratické evropské kultuře. E Thank you very much, Děkuji. Pane eh, Bilde, my vám chceme poblahopřát eh, k vynikající eh, práci. A bylo to jakási konkurence mezi jednotlivými předsednictvími. A kdyby byla e, soutěž jako Eurovize pro předsednictví, určitě byste dostali 12 bodů. Vaše, vaše činnost byla velice prospěšná, musím říct. Chci vám také poblahopřát k tomu, že jste přijali strategii pro Baltské moře. Ale teď bych se chtěla zmínit o Kubě. Možná liberalizace Kuby. A vztahy mezi EU a Kubou e, vzbudily rozporuplné pocity. E, podobně jako vztahy mezi EU a Běloruskem. Jak vy se na to díváte, pane ministře, na další možný vývoj vztahu mezi EU a Kubou? Děkuji, paní Juland. Slovo má kolegyně Otola. Děkuji, pane předsedo. Dnes je Mezinárodní den lidských práv. A já bych chtěla vyzdvihnout švédské předsednictví za to, že ve své práci skutečně eh, ctilo téma lidských práv a díky a eh, za náš výbor bych chtěl eh, poděkovat za, za vynikající spolupráci. Chtěl bych se zeptat na to, jak integrace lidských práv do tematiky vnější služby bude probíhat. Nemáme žádné informace o tom, kdo bude jmenován jako zvláštní osobní zástupce pro lidská práva paní Eštenové. Aby se zvýraznila ještě více otázka lidských práv a otázka integrace je klíčová. Jak zamezíme situacím, které byly nepřímo zmíněny? Viděli jsme, že pan Berlusconi navštívil Bělorusko, a vůbec nevěnoval pozornost opozici a to přesně by se nemělo stávat. Další otázka Gruzie. Vím, že jsme byli velmi zapojeni do této situace. Jaká je vaše analýza situace v Gruzii? Ruské aktivity v gruzínských okupovaných územích, stavba silnic, hlídkující lodě, Evropská unie zde nemá zastoupení a dopady jsou není řešeny Mezinárodním trestním tribunálem a Evropským soudem pro lidská práva. Jaká je vaše analýza? La parola. Děkuji paní Autala. Kolega Angurakis, jedna minuta a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Především Pane ministře, hovořil jste o rozhovorech s Moldáví. Situace Moldávie je však um, nestabilní. A nejsem si jistý, zda je správné, abychom v této situaci s nimi vedli rozhovory. Za druhé, závěry ohledně spolupráce s Latinskou Amerikou. Pane ministře, vy jste se konkrétně o tom e, nezmínil a já bych rád tedy upozornil na to, že že je tu určitá situace v Kolumbii a pak určitá tvrzení, e, v neprospěch nadnárodních eh, firm, které prožívají nepřinou situaci v Latinské Americe. A za třetí eh, je tu otázka společného stanoviska nebo společného postoje ke Kubě. Já si myslím, že Evropská unie by měla eh, zasahovat u tureckých orgánů, protože jsme se dozvěděli o určitých nelegálních postojích těchto orgánů. Děkuji vám, pane Angurakisi. Slovo má kolega Marliner, jedna minuta a půl. Thank you, chair. Thank you, uh, Mr. Děkuji vám, pane předsedo a pane ministře. Mám čtyři otázky ohledně mírového procesu na Blízkém východě. Proč rada se vyjadřuje jen eh, ke dvěma z pěti otázek, které třeba vyřešit, a to je osidlování a Jeruzalém proč eh, se rada nevyjádřila o uprchlících a eh, pojednání o bezpečnosti. Zdůrazňuje eh, rada určité otázky na úkor druhých. Nepodporuje se tím palestinci. Ukazuje tento postoj rady to, že palestinci si mohou žádat mnohem více tím, že bude Evropská unie nutit Izrael k dalším ústupkům. A e, snaží se Evropská unie, aby došlo k dalšímu jednání, co možná e, nejdříve. Hovořilo se také o překážkách vyjednávání. Proč e, Eh, proč se zde nezmiňovalo Hamas a jeho úsilí. Eh, Hamas jasně porušuje eh, lidská práva obyvatel Gázy a proč Rada a švédské předsednictví nechtějí ostřejší postoj k sankcím Iránu. Přišel snad Irán za poslední týdny s s důkazy, které by bránily eh, ostřejšímu postoji a ostřejším sankcím vůči Iránu. Děkuji, pane Madlenere. Kolegyně Romero López, minuta a půl. Gracias, presidente. Eh, yo también quería felicitar... Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu ministrovi Beltovi za jeho skvělou práci. Bohužel se částečně nepodařilo dosáhnout úspěchů, ve které Unie doufala. A teď k dohodě o přidružení s Líbií. Na této dohodě se pracuje. Eh, jaké úspěchy se dosáhly v oblasti migrace? A existují jednání s Tuniskem a jak probíhají? Kofer, per un e mezzo. Kolega Butikofer, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, mám tři otázky. Afghánistán, Kolumbie, Blízký východ. U Afghánistánu jste řekl, že Evropa má hovořit jedním hlasem a ne zpívat jakožto chor. V jednom bodě by byl chor milejší, a totiž pokud bychom měli silný policejní chor v Afghánistánu. Pokud by Evropská unie konečně nabíz, nabídla vzdělávání policistů tak, jak to slíbila, protože jednotliví policisté jsou zatím v Afghánistánu pouze solisté a já se ptám, co udělalo vaše předsednictví k tomu, aby to změnilo a ptám se ještě, kolik předsednictví ještě potřebujeme, aby se to změnilo, anebo zda se budeme muset nejdříve stáhnout, aby se to změnilo. A co se týče Kolumbie, tam každý den je zavražděno více odborářů než celé kdekoliv jinde na světě proč evropská politika mezinárodního obchodu se nesnaží něco s tím dělat. Protože USA a Kanada již právem eh, tam brzdí své aktivity z hledisk kvůli lidským právům. A co se týče Blízkého východu, v úterý jste se dozhodli na postoji, ale já se ptám, kde je strategie, protože tento postoj se setkává s hořkým odporem nejenom v Izraeli, ale také v USA. Například v kongresu je odpor a já jsem měl možnost přes několika dny hovořit s eh, lidmi z kongresu, tak tam je ten odpor opravdu velký. Děkuji, pane Budikofere. Slovo pan Scholz, minuta a půl. Pane ministře, právem se zpět na úspěšné předsednictví dosáhli jste značných pokroků a zejména a to jsme velice rádi, jste dosáhli pokroků, které by šlo nazvat zelenými pokroky. Já se chci zeptat na to. Klíčovým pro den švédského předsednictví byly vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem. V Stockholmu jsme zažili šesté kolo jednání, ale chci vědět, co bylo skutečně dosaženo. Rusko zatím stále není členem VTO, energetická charta není ratifikována. Pokud zde máme pojem modernizační dohody a pokud by toto mělo nabízet něco nového, tak by mě opravdu zajímalo, změnila kvalita takovéto dohody a její obsah. A druhá věc, Bělorusko. Sankce byly prodlouženy, ale na druhou stranu byly pozastaveny. Takže já se ptám, eh, co, budete, co předáte v této oblasti paní Evčonové? Půjde zde o dohodu o partnerství či dohodu o sousedství, jaké je perspektiva ve vztazích s Běloruskem? Děkuji, pane Šulci. Slovo má kolegyně Benarab. A tu minuta a půl. Euh, Děkuji, pane Bilte. Jako kolegové vám chci poděkovat za vaši práci. Stanovisko rady v úterý vůči usnesení o vyřešení konfliktu palestinců a Izraelců, pokud jde o vyřešení sporu související s vytvořením palestinského státu. Jeho hlavní město bylo východní Jeruzalém, což byl vždy zásadní požadavek palestinců. To je významné. Avšak chci zdůraznit, že osm poslanců Evropského parlamentu z delegace eh, Evropská unie, palestinská samozpráva, nemohli vstoupit do pásma Gazy, přičemž eh, předběžné povolení bylo uděleno. A to zrušení přišlo několik eh, hodin po potvrzení stanoviska rady v hranicích, o státu v hranicích z roku 1967. A tato skutečnost bude škodit vztahům Evropského parlamentu a palestinské samozprávy. Je třeba ukončit blokádu pásma Gazy. A jak je možné, že se zabýváme pouze bezpečností Izraelců? A chci připomenout, že v zimě eh, palestinští civilisté byli, eh, se stali obětmi masakru ze strany izraelského státu. Současná situace je zdrojem násilí a my jako Evropané bychom měli při, schválit eh, spravedlivá stanoviska vůči všem partnerům bez dvojího metru. Moje otázka je... Omlouvám se, ale musím vám odejmout slovo, protože jste přečerpala svůj čas. Nikdo eh, z EPP nehovořil, protože jsou na Bonském hm, kongresu, proto já si tedy dovolím eh, dva dotazy Týká se to stanoviska rady ohledně Blízkého východu, zejména mm, hlavní město Jeruzalém je důležitou otázkou. A do určité míry tak to už byly nastavené podmínky dalšího vyjednávání, čímž možná jsme přišli o určitou zbraň při vyjednávání, která se mohla užitečně využít. Můžete nám o tom něco říct? A potom eh, jedna vnitřní organizační záležitost. Ehm, ona diplomatická služba, která se vytváří pro Evropskou unii. My potřebujeme jako Evropský parlament demokratickou kontrolu. Potřebujeme vědět, jak se jmenují osoby do této vnější či diplomatické služby. Právní výbor Evropského parlamentu eh, a tedy Evropský parlament eh, má sporozhodovací postup eh, ohledně statusu zaměstnanců. Eh, rozpočtový výbor má také své, svá práva a my jako zahraniční výbor bychom rádi věděli, jak se budou tedy jmenovat šéfové těchto diplomatických služeb pro ty nejdůležitější státy. Prosím, máte slovo, pane ministře. Děkuji. Začnu od konce, pane předsedo. Několik hovorů jsem vedl s Catherine Ashton o tom, jak postupovat dál a mohu vám říci, že si velmi dobře uvědomuje, že je třeba vést dialog s Evropským parlamentem o diplomatických službách. A je na ní, jak se rozhodne dál, samozřejmě. A měla by vám poskytovat plné zprávy. Myslím, že druhý týden v lednu budete mít slyšení s paní Eštnovou a já vím, že ona věnuje velikou pozornost právě této tak závažné otázce a e, zabývá se e, opravdu velice hluboce dialogem s Evropským parlamentem ve všech dalších otázkách také. A nebylo by ode mne správné, kdybych já teď hovořil o detailech, protože to je a bude její zodpovědnost rád bych poznamenal něco, co je velice důležité teď. Máme tady Lisabonskou smlouvu, která platí. A e, toto období e, od prvního do posledního prosince u nás je velice důležité třeba implementovat Lisabonskou smlouvu. Lisabonská smlouva prostě musí být ve všem zohledněna. Třeba, že končí teď naše předsednictví. Je tu celá řada e, otázek, které nebyly dostatečně probrány samozřejmě a vedli jsme mnoho debat a víme, že například dnes a zítra probíhají eh, činnosti, ehm, ze kterých jakoby vyplývalo, že já jsem nějaký eh, předseda eh, předseda rady, který mluví za všechny, ale tady na jedné straně předseda rady a pak tu jsou ministři zahraničí, to bude něco úplně jiného, protože Evropské radě je takto odebírána Lisabonskou smlouvou ehm, ta, mm, ta témata, která jsou, se týkají zahraničních ministrů, pardon, ministrů zahraničních věcí. A já teď nejsem v situaci, kdybych vám mohl říct, že určité stanovisko je jednohlasným stanoviskem všech ministrů zahraničí, protože ta situace se mění. A pro mě je to velice důležitá změna organizační, Evropská rada se stále ještě velmi zabývá eh, svými vnitřními evropskými záležitostmi, pokud jak to mohu nazvat. A Švédsko je um, Švédsko Eh, nechápe eh, zahraniční záležitosti eh, do posud, nebo další země také nechápou zahraniční záležitosti jako něco samostatného, ale spíš jako prodloužení evropské politiky. Ale teď to bude jinak od Lisabonské smlouvy. Ministři zahraničí u nějakých externích záležitostí a někdy i ministři Eh, pro životní prostředí a další se budou zabývat samozřejmě eh, otázkami, které souvisejí se zahraničními věcmi Evropské unie. A to všechno je zohlednit, eh, protože, je třeba zohlednit, protože vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Dochází tedy k určitým posunům v činnosti institucí. A také u řady témat je posílena úloha Evropského parlamentu. To je také třeba brát v úvahu. Potom e, k dalším otázkám. Hovořili jste o Latinské Americe. Jak už jsem řekl, v Brazílii jsme měli velice plodný summit. Zabývali jsme se Hondurasem a dialogem s dalšími latinskoamerickými zeměmi. Vedli jsme e, schůzky e, s Kubou, troj, setkání trojky s Kubou. já si myslím, že tu máme zcela jasnou linii. Samozřejmě, že chceme být eh, ve styku s Kubou, chceme s nimi vést dialog, ale naprosto jasné je také to, že součástí toho dialogu musí být lidská práva. Nemůžete říct, povedeme dialog a lidská práva ponechme stranou. To nelze. To není přijatelné pro Evropskou unii. A proto to bylo takové eh, trochu váhání, či krok vpřed, krok vzad eh, po určitou eh, dobu, protože všech 27 členských států se muselo shodnout. A samozřejmě byly tu určité nuance určitých eh, států ohledně významu eh, složky lidských práv v dialogu s Kubou i s jinými zeměmi. Například u bilaterálních vztahů s Běloruskem. Zdálo se v těchto bilaterálních vztazích, že lidská práva nejsou důležitým tématem. Mm, to tež se týká i Kolumbie. Moldavsko ano, mm, tam je nejistota ano, v Moldavsku. E, e, například došlo i e, v konfliktu Podnistří. Ale dochází také k nové otevřenosti ke spolupráci s Evropskou unii. A já si myslím, že naše úloha je, abychom jim pomohli dosáhnout stability, protože když to neuděláme, myslím, že tato země bude mnohem méně stabilní, než je doposud. posud já teď eh, nemohu nemohu eh, přesně soudit eh, situaci. Demokracie třeba i budovat. Gruzie, anebo anebo vysoký představitel pro lidská práva. To jsou takové témata, o kterých já teď nemohu hovořit, protože to, co se týká zvláštních představitelů, vysokých představitelů, eh, to je otázka pro paní Eštnovou a ta, až nastoupí do úřadu, to může objasnit. Eh, takže zpátky k té Gruzi. Ano, věnovali jsme se Gruzi. První návštěva trojky se eh, odebrala také na Jižní Kavkaz. Měli jsme mandát Evropské unie, aby tam vznikla monitorovací mise a Velice jasně jsme se tam vyjádřili. Já jsem řekl eh, ruskou ministru Lavrovovi, ruskou ministru Lavrovovi v New Yorku, že by si měli pamatovat, jak pevně stála vždy Evropská unie za teritoriální integritou Severního Kavkazu a tam také docházelo k masivnímu porušování lidských práv. A je třeba řešit otázku menšin. Je prostě třeba eh, tomu přijít na kloup a najít schudné řešení, aby tam byla teritoriální integrita. A eh, to, co bylo důležité na severních svazích Kavkazu, je podle nás stejně důležité i na jižních svazích Kavkazu. Není to otázka rozdílu mezi severem a jihem Kavkazu. Je třeba toto všechno e, vyřešit s respektem e, teritoriální celistvosti jak Ruska, tak Gruzie. A já, když jsem byl v Moskvě a při e, dalších schůzkách jsem, jsem cítil, že ta otázka Jižní Osetě je chápaná jako takový špatný vtip. A také jsme jasně sdělili Rusko, že, Rusku, že třeba plně implementovat dohody, včetně plného eh, stažení jednotek z cizího území, k čemu ještě nedošlo. Hovořilo se o Jižní Osetě a Abcházii. A neznamená tedy, že, že ty dohody eh, v podstatě byly velkým neúspěchem, to ne ale došlo k celé řadě incidentů, které mohly eh, ex, eh, eskalovat a vymknout se kontrole. Takže naštěstí nehledě na různé neschody došlo k dobrému dialogu. A já nečekám, že by se všechny tyto problémy daly vyřešit ze dne na den. Je třeba, abychom se navzájem konzultovali, abychom se snažili vyřešit eh, situaci trvalým kontaktem a dialogem. Eh, také jsme vedli dialog ohledně eh, gruzinských zastupitelů. Otázka Baltského moře. Ano. Eh, strategie pro Baltské moře. To bylo takové dědictví švédského předsednictví. Eh, Latinské Americe to je eh, podobné, protože Španělsko bude konat eh, tuto schůzku mezi zeměmi Latinské Ameriky, a Karibiku. A my jsme na to kladli důraz, protože nám šlo o otázku partnerství a chtěli jsme vést tyto dialogy nejen tedy s východními partnery, ale s těmi novými velmocemi, s těmi nově se objevujícími ekonomikami. Uh, v Latinské Americe je třeba tedy také, také věnovat velké úsilí dalšímu eh, vývoji a dalšímu prohlubování spolupráce. A znovu k Rusku. Schůzka s Ruskem byla velice plodná, o tom není pochyb. Eh, tato schůzka se odehrála ve Stockholmu a došli jsme ke konkrétním výsledkům. Jakým? To je vyjednávání nové dohodě, které probíhá. Eh, samozřejmě velice důležitým tématem je účast ve VTO a my, chce, my podporujeme tedy eh, a podněcujeme prezidenta Medvedeva k tomu, aby eh, pokročil dál. Ale nemůžeme samozřejmě opomíjet to, že když se představuje Putin vyjádřil v televizi, jeho slova zněla poněkud odlišně zatímco eh, prezident Medveděv hovořil o vstoupení do VTO co možná nejdřív, eh, předseda vlády Putin eh, hovořil o dlouhodobém horizontu vstupu do VTO. My bychom je chtěli přivítat ve VTO co možná nejdřív. A jsme také připraveni na hlubší dialog ohledně energetických otázek s Ruskem, takže se nezabýváme jen ostatními otázkami, ale i energetickými. Také vedeme diskuzi o, mm, o právním státu s Ruskem. Eh, takže je vedeme k tomu, aby respektovali eh, právo. Samozřejmě je třeba se zabývat také implementací. Dialog nicméně je povzbudivý. Teď k Libii. Musím přiznat, že neznám všechny poslední poznatky. Poslední vyjednávání se konalo 17 prosince. A hovořilo se také o migraci. Hovoří se také 17. prosince o migraci. A nepřekvapuje mě, že mě sdělují, že vyjednávání s Líbí o migraci je velice složité. Afganistán a policie, školení policie, ano. Podařilo se nám eh, posílit naše mm, přítomnost eh, prostřednictvím policie. A podařilo se nám tedy dosáhnout pokroku. Ještě tady jsme nedosáhli našeho cíle. Hovořil jsem o tom s paní Aštnovou, také eh, se bude snažit být tak tvrdá na ministře zahraničí, jako já jsem se snažil na ně být tvrdý protože musíme dostat našim závazkům v Afghánistánu. Sankce vůči Iránu, o tom jsem se zmiňoval, ještě jsme tedy nedostali k cíli, vedeme dialog. Je třeba, aby se o tom ještě nadále jednalo a pak se může dojít k rozhodnutí. A Došli jsme k velice podrobné analýze problému, kterým eh, bude třeba najít eh, řešení. Já mám určitou zkušenost s politikou sankcí a je třeba o nich eh, hodně hovořit a dobře si rozmyslet, co implementujeme. Ono je Eh, to, to velkým pokušením použít sankce, ale mohli bychom eh, situaci spíš zhoršit, než zlepšit. Měli bychom zcela jasně mít přehled o tom, co činíme a jaké naše činy mohou mít důsledky. Aby to nebyla jen nějaká retorika, aby se to Irán nemyslel také. Eh, politika vůči Iránu opravdu musí být nesmírně, nebezř, eh, nesmírně obezřetná a je třeba využívat veškeré poznatky, které máme a velice přesně se vyjadřovat. Ohledně Blízkého východu, to jsem, o tom jsem také hovořil, ale je to ještě pár otázek, kterým je třeba se ještě věnovat. To je otázka uprchlíků, bezpečnosti, hranic a tak dál. Jak už jsem říkal, hodně jsme pracovali na uh, útočištích pro uh, uprchlíky uh, ohledně bezpečnosti Ehm, snažíme se tam ehm, dojít pokroku podobně jako američané, takže samozřejmě, že něco děláme pro toto, snažíme se, ale je před námi ještě velký kus práce. Pak je tu otázka osidlování a hranic. To je důležité, protože je třeba stanovit hranice. Když se řekne, řekne že budou hranice podle situace před rokem 67, včetně Jeruzaléma, tak je důležité podle toho také eh, se zařídit v ostatních ohledech, v ostatních aspektech, které se týkají Izraele. Eh, dobrá otázka je, máme tu politiku, jaká je strategie? Upřímně, Evropská unie existuje a ukázali jsme to, eh, ale my jsme velice eh, schopni vytvářet eh, usnesení, ale měli bychom také eh, posílit naše úsilí při vytváření strategií. Je třeba vytvořit tady mm, takovou představu o tom, kam směřujeme. Je třeba si definovat parametry, je třeba definovat, co můžeme přinést jako náš vnos, náš přínos při vyjednávání a je třeba už se spolupracovat eh, s Amerikou. Eh, mohou zde být eh, témata, která budou kontroverzní a kongres se s námi neschodne. I, i zde samozřejmě nemáte jednohlasný názor na všechna témata, která se probírají na schůzi. Ale je třeba mít jasnou politiku a strategii, již chceme dosáhnout toho cíle. Musíme si definovat tedy evropské parametry a jakmile definujeme, už je to takový podnět pro další vyjednávání. Je třeba přines naše eh, podněty k tomu, jak uspořádat tedy situaci ohledně osidlování, ohledně těch nových osad. A víme, že určitá témata jsou mezi sebou pro, provázána. Až začnou vyjednávání, eh, musíme si stanovit jakou úlohu. Kdo bude hrát a je samozřejmě jasné, že hlavní úlohu budou hrát Spojené státy. Nicméně my bychom měli jít spolu, spolu s nimi. A, ale musím poznamenat, že tak dalekého eh, stupně jsme ještě nedosáhli, ještě je třeba se připravovat a pracovat na tom dál. Nicméně nedávný vývoj eh, byl dalším krokem eh, vpřed. Teď východní Jeruzalém vždy byl velice složitým tématem, protože se tu střetávají city tří velkých eh, náboženství vycházejících z Abrahama. A to je tedy téma, které přesahuje přesahuje hranice jednotlivých aspektů politiky a proto je třeba mu věnovat mimořádnou pozornost a také úsilí. Jedná se o téma, které je důležité pro muslimy, židy a křesťany po celém světě. A proto je třeba eh, dosáhnout schudného řešení pro všechny. Pokud dojde k tomu, že tam budou dva státy, což doufáme, tak Jeruzalém by se měl stát hlavním městem dvou států a doufáme, že se nám to podaří takto postupem času i vyřešit. Děkujeme vám, pane ministře. To byla velice konstruktivní a zajímavá schůzka. Vyslechla se celou řadu dotazů. Některé byly opravdu zapeklité. A my vám blahopřejeme k vašim schopnostem je pravda, že někteří kolegové byli spokojeni s odpověďmi, jiní nejsou úplně spokojeni, nicméně zahraniční politika nikdy není eh, hotová věc, je třeba ji neustále rozvíjet a my vám ještě přejeme, abyste měl hodně úspěchů eh, při rozvíjení této politiky do konce měsíce. Vám děkuji zejména, pane ministře, děkuji i všem ostatním a ještě vám chci sdělit, že za chviličku, za pár minut zde bude zahájena schůze podvýboru pro bezpečnost a obranu, zatímco my se sejdeme 17. tohoto měsíce ve Štrasburku v 9 hodin eh, kvůli Sacharovově ceně. Děkuji, nashledanou. Thank